Dear colleagues. Vážení kolegové, eh, pomalinku zahájíme schůzi. At the very outset of our meeting. Na úplný úvod schůze mi dovolte přivítat skupinu stážistů z Prahy z Vysoké školy Evropské státní zprávy, kteří se přijeli podívat, jak funguje náš výbor. Uh, item one of... Bod jedna na pořadu jednání je eh, návrh těchto změn body 15, 16, 18, 29 a 30 by se odložily a bod 31 by se projednal po bodě 28. Jsou námitky, nevidím žádné. Tím pádem návrh pořadu jednání je přijat. Bod 2. Eh, Sdělení předsedy. Dovolte mi informovat vás o rozhodnutích na zasedání Byra a koordinátorů našeho výboru z 2. října 2017. Pan Le Breton je jmenován zpravodajem k obraně imunity Eleonory Forenza. Pan Chrysogonos byl jmenován zpravodajem ke zprávě monitorování aplikace evropského práva, výroční zpráva za rok 2016 a já spolu podepíši společný dopis předsedu výboru Jury a Libe, určený komisi a radě ohledně harmonizace občanského práva a nástrojů v asilovém právu a politických nástrojů v souvislosti s migrací. Tolik k rozhodnutí koordinátorů. Bod 3. Schválení zápisů. Pakliže neobdržíme do konce zasedání žádné námitky, budou zápisy ze zasedání 19. až 20. června, 12. až 13. července a 7. září letošního roku považovány za přijaté. Tím se dostáváme k bodu číslo 4 na pořadu jednání a to je představení zprávy výzkumné služby Evropského parlamentu o restitučních nárocích na ukradená umělecká díla. Vítám zde profesora Matia Severa, který představí svou studii o přeshraničních restitučních nárocích eh, v oblasti uměleckých děl a v oblasti ukradených uměleckých děl z ozbrojených konfliktů a válek. Dostane, eh, nyní dostane slovo pan profesor Veller. Prosím. Eh, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci výboru Jury, děkuji vám za příležitost představit vám klíčová zjištění naší studie ohledně přeshraničních restitučních nároků v případě ukradené, ukradeného umění, ukradených uměleckých kulturních statků. Eh, vzhledem k evropské přidané hodnotě, které můžeme dosáhnout legislativními opatřeními ze strany EU. Začal bych tím, že přednesu takový úvod k této studii, zejména představím aktuální stav věci, což je naše východisko. První sdělení je to, že zde máme velké objemy nelegálního obchodu, ale nemáme o něm přirozeně přesná data. Je to pochopitelné, protože se jedná o problém související s, trec, s trestnými činy, s černým trhem a k tomu málo kdy existují spolehlivá data. Nicméně máme mnoho informací a nepřímých indicí v tom smyslu, že zde čelíme velice vážnému problému a e, že to je něco, co dává důvod se nad tímto zamyslet. Máme například zprávy Interpolu, FBI nebo nedávná opatření přijatá Radou Evropy a i Evropskou komisí. To jsou všechno zprávy, které odkazují na problém toho, že teroristé se stále častěji snaží získat finance tím, že obchodují s ukradenými uměleckými díly. Veškerá tato opatření eh, do určité míry eh, jsou navázána na opatření v oblasti veřejného práva. Ale je to problém, který se řeší hodně špatně. Víme z podobných, eh, podobně složitých oblastí, že nejlepší způsob, jak řešit takovéto problémy, je využít kombinaci veřejných a soukromých opatření. To znamená, mé druhé sdělení je, že bych navrhl následující postup. To znamená, veřejné a zároveň soukromé vynucování práva je to, co zde potřebujeme. Již máme celou řadu opatření na straně tedy toho veřejného práva, ale je potřeba se více zasadit o zdůraznění práva i v oblasti soukromé sféry. To je to, co potřebujeme. Co myslím tím soukromým vynucováním práva? Myslím tím eh, hlavně to, že se budou podávat žaloby podle občanského práva, zejména, že se budou podávat žaloby ve věci restitucí. To jsou tedy ta tři sdělení, která mám v oblasti toho aktuálního stavu věci. A na základě tohoto statusu quo bych rád přednesl následující doporučení, která se všechna snaží zlepšit eh, občanskoprávní systém a zlepšit konkrétně tu situaci v oblasti nebo v oblasti související s problematikou ukradených uměleckých děl. Začneme eh, z technické stránky. Mezinárodní jurisdikce. Eh, tady jde o to, o odpověď na otázku, který soud v kterém členském státě má projednávat případ, pokud nějaký případ má určitou mezinárodní, eh, určitý mezinárodní rozměr. Máme zde i eh, nařízení Eh, Brussels One Bis eh, z roku 2012, což je snad nejlepší prostředek, který máme v oblasti spolupráce v občanskoprávních případech. V, ne, v nejnovější verzi se sem zahrnuje i doložka o žalobách v oblasti eh, zpětného získání ukradných uměleckých děl, to je tedy článek 7, bod 4. Nicméně zde několik technických problémů v souvislosti s tímto článkem 7.4 a bylo by vhodné tyto problémy odstranit. Nebudu to rozebírat do detailu, ale rád vám zodpovím jakékoliv otázky, které budete mít k podstatě těch technických problémů. Nicméně jasné je, že je potřeba toto ustanovení zlepšit. Za druhé, a to ne zcela zjevně souvisí s naším tématem, je imunita pro sporné kulturní vlastnictví, které je zapůjčeno do některého členského státu. Pokud někdo eh, podá žalobu podle občanskoprávního zákonníku eh, pro restituci ukradených uměleckých děl, tak tyto případy se často objevují v rámci příprav nebo během eh, zápůjčky uměleckých děl z jednoho státu do jiného, z jednoho členského státu do jiného. Přičemž některé členské státy mají něco, čemu se říká anti-seizure statute, to znamená eh, status zabraňující zabavení díla, a nebo mají něco obdobného. Eh, pakliže tedy právní status členského státu něco takového umožňuje. Je zde problém pro tu stranu žalující. Nicméně na druhou stranu e, tyto statuty údajně pomáhají e, zajistit přístup k uměleckým dílům, e, a to jak veřejnosti, tak daného členského státu. To znamená, že tato politika sice na jednu stranu pomáhá, ale na druhou stranu eh, tyto zákazy zabavení je potřeba vyvážit se zájmy často těch soukromých nárokovatelů eh, těch děl. A je potřeba tyto statuty harmonizovat napříč členskými státy. Toho by bylo možné dosáhnout v kontextu dalšího nástroje eh, sekundárního práva EU, což je směrnice 2014-60-EU ohledně navracení kulturních statků nezákonně, nezákonně odvezených z teritoria určitého členského státu. Tato směrnice se však zatím nezabývá otázkou imunity, ale je zde určitá možnost reformy eh, této směrnice, čímž by vlastně došlo ke změně celého právního systému EU. Za třetí je to otázka eh, volby práva. Pokaždé, když dojde k určitým kontroverzním sporům ohledně jurisdikce, je zde otázka, které právo má řídit ten právní vztah. A zde budu velice stručný, protože ta diskuse eh, v mm, rámci doktríny soukromého práva tak podobně byla velice rozsáhlá. Je zde eh, určitý nápad vytvořit eh, jaksi možnost volby práva v oblasti kulturních statků. Máme určité příklady z právních řádů některých členských států, například v belgickém právu to vidíme a můj návrh v této oblasti by byl harmonizovat pravidla možnosti volby práva u kulturních statků, například tak, jak to dělá Belgie. Podíváme-li se na substantivní právo. Jak je obecně známo, je potřeba zohlednit fakt, že právo upravující akvizice v dobré víře nebo nezákonné vlastnictví, případně e, související činy, vždy působí určitý problém pro podobné žaloby v e, občanskoprávním vztahu. Nicméně i zde se legislativa v členských státech hodně liší. Zároveň je potřeba si uvědomit, e, že není možné zavádět retrospektivní legislativu což je tedy podle zárok um, Evropské umluvy pro lidská práva a podle charty EU. Vzhledem k tomu, zde snad existuje určitá možnost v tom, že bychom mohli um, podpořit členské státy v tom, aby ratifikovali uh, úmluvu UNIDROA z roku 1995, kde tedy některé členské státy už jsou signatáři, jiné zatím ne. Tato umluva se zabývá otázkou soukromého práva, akvizicemi v dobré víře a ostatními souvisejícími tématy. Byl by to jeden z možných postupů, jak zajistit, že všechny členské státy eh, budou eh, signatáři této, této umluvy. Případně bychom mohli přemýšlet o tom, že bychom začlenili část této úmluvy do nějakého nástroje sekundárního práva EU. A já si myslím, že to nejlepší místo, kam eh, tuto umluvu integrovat, by byla směrnice 2014 lomeno 60 EU, tedy ta směrnice, kterou jsem zde právě diskutoval. Třetí možnost je začlenit pravidla pro akvizice v dobré víře a e, souvisící vlastnictví kulturního vlastnictví do návrhu společného rámce, společného referenčního rámce dané směrnice, přičemž každá z těchto možností by výrazným způsobem zlepšila právní status e, Evropské unie. Nyní se dostávám k takovému speciálnímu aspektu celé této problematiky, to, je, to jsou kulturní statky ukradené nacisty. E, s přihlednutím k tomu, že retrospektivní legislativu nelze dělat vzhledem k zárukám e, upraveným e, v chartě lidských práv a chartě EU. A to znamená, že není možné udělat retrospektivní legislativu týkající se transakcí, které e, znamenaly transfer vlastnictví z osoby na osobu, pakliže ta transakce byla platná podle práva tak, jak bylo e, platné v době transakce. Chceme-li zlepšit právní situaci v tomto ohledu, musíme přemýšlet o jiných možnostech. My v zásadě navrhujeme dvě možnosti, jak eh, tuto situaci zlepšit, tedy situaci v oblasti eh, kulturních statků ukradených nacisty. Jednak mohli bychom upravit eh, prodejní právo pro budoucí transakce, a to bychom mohli udělat tak, že bychom vytvořili a schválili směrnici o konkrétních aspektech týkajících se prodeje umělecky, uměleckých předmětů ukradených nacisty. Klíčovým bodem takovéto budoucí možné směrnice by bylo stanovení jasných nápravných prostředků pro kupujícího v případě nejasného původu zboží a e, v souvislosti s vytvářením e, jaksi předprodejních e, jaksi informačních závazků, čímž by se zajistilo, že obě strany vědí, s čím že to vlastně obchodují. Eh, většinou, jakmile se zjistí, že ten obchod, eh, ten předmět toho obchodu je nějaký umělecký kus ukradený nacisty, tak se jeho cena významným způsobem sníží, protože trh to chápe tak, že něco takového si eh, nikdo nekoupí. A to je princip, který by měl být podpořen prodejním právem, Eh, které zajistí, že strany budou informovány o tom, cože to vlastně dělají. Nebo jiná možnost je eh, zlepšení takzvaných spravedlivých a férových řešení ještě nad rámec práva. Vzhledem k tomu, že občanskoprávní vztah má určité limity, například, že 44 států se shodlo v roce 1998 na tzv. soft principech, tzv. washingtonské principy, související s uměleckými předměty kradenými nacisty, přičemž klíčové principy těch washingtonských principů je vytvářet a nacházet spravedlivá a férová řešení a zajistit restituci nebo jinak zohlednit fakt, že se v daném případě transakce jedná o umělecký předmět ukradený nacisty. Podle těchto principů byly zřízeny různé instituce, různé doporučující panely v různých členských státech, včetně Nizozemska, Rakouska, Spojeného království nebo Německa. A tyto orgány se snaží nacházet takováto spravedlivá a férová řešení ve složitých případech, snaží se nacházet řešení na morálním základě a stále častěji vidíme různící se doporučení eh, právě na tom morálním základě. Zde by bylo velice významné opatření, jak si potvrdit ty principy, jakým způsobem se v těchto případech má rozhodovat, jakým způsobem se bude ten morální princip v těchto případech aplikovat, protože konec konců to je základ eh, celého tohoto souboru doporučení. A tím už se dostávám k poslední části své prezentace kde chci hovořit o několika doplňkových opatřeních, která mají podpořit účinnost těch opatření, která jsem již eh, prezentoval. Eh, za prvé, je potřeba podpořit eh, zjišťování přeshraničního původu tím, že se vytvoří metadatabáze, což jsou databáze, které sbírají data z jednotlivých členských států a zpřístupňují je ehm, celoplošně pro celou EU je myslím jasné, že eh, zkoumání provenience, to znamená historie těch jednotlivých objektů, je časově a finančně velice náročná činnost. Takže pokud existují informace o konkrétním objektu, měly by ty informace být dány k dispozici všem, koho zajímají. Zatím to tak ovšem není, ale myslím si, že by to byl velice účinný nástroj, který by zlepšil eh, celou situaci. S tím souvisí společný eh, systém katalogizace a identifikace objektů. Eh, v dlouhodobém horizontu bychom se měli snažit vytvořit systém, kdy každý umělecký předmět nebo kulturní předmět, případně umělecký předmět kradený nacisty by měl takový svůj pas nebo takový nějaký identifikátor na základě právě toho eh, výzkumu, toho přeskumu provenience, aby obchodující, obchodníci, ale i kupující měli jistotu, co kupují. Za třetí, měli bychom podpořit ehm, možné alternativní ehm, alternativní nápravy, alternativní řešení konfliktů v případě sporného kulturního, kulturního majetku. Tyto alternativní, ty, ty metody alternativního řešení sporu se objevují všeobecně, nicméně pro oblast Eh, kradených uměleckých děl zatím příliš ne, eh, se zatím příliš neprosadili. Nebylo by proto špatné zřídit nějakou instituci, která by spravovala tyto konkrétní mechanismy pro tuto danou oblast. A v neposlední řadě bychom měli v dlouhodobém horizontu přemýšlet také o Evropské agentuře pro ochranu kulturního, kulturního majetku, která by fungovala jako centrální orgán pro soustředění všech těchto opatření. A na posledním snímku bych schrnul otázku přidané hodnoty na evropské úrovni. Řekl bych, že ta první tři témata, to znamená jurisdikce, imunita, volba práva, přispívají k evropské přidané hodnotě, ale samozřejmě jsou to věci technické a jako takové je, je, jako takové mají poměrně omezený dopad ta nejzajímavější, nejdůležitější součást mých návrhů jsou podle mě návrhy číslo 4, 5 a 6, to znamená eh, otázka substantivního práva, zejména co se týká akvizicí v dobré víře, eh, otázky související se zvláštním případem eh, umění ukradeného nacisty a poté ta otázka těch doplňkových opatření, která mají posílit účinek těch eh, opatření dříve zmíněných. To je vše, děkuji vám za pozornost, rád zodpovím eh, jakékoliv dotazy, děkuji vám. Eh, thank you very much. Děkuji, pane profesore Než přejdeme k otázkám a odpovědím, tak bych chtěl dát slovo panu Kristiansonovi z EPRS, který bude pokračovat tam, kde jste vy skončil to je mm, posouzení přidané hodnoty a pak přejdeme k otázkám. Děkuji, děkuji pane předsedo. Můj e, příspěvek měl vlastně být eh, úvodem ke studii pana profesora, takže obecný rámec a pak přejít k těm nejdůležitějším bodům, což už vlastně proběhlo. Děkuji. Dobře. Takže přejdeme přímo k otázkám a odpovědím. Dívám se, kdo je tady přítomný. Nikdo se neptá, nikdo se nehlásí, takže se zeptám já. Pan Fos se chce zeptat? Dobře, takže budete mít slovo jako první. Já chci také nejprve poděkovat, i když jsem to z jiných důvodů ne všechno úplně sledoval, ale když jste srovnal eh, své návrhy s tím, jak se k tomuto přistupuje v Německu, s tím um, s tomuto umění, že existuje systém registrů pro díla, která stále nebyla nalezena, a mm, tedy vlastnictví po mnoha letech, věci, které nějak zmizely. Ehm, je to kompatibilní s tím, co je, nebo jaké základní rozdíly ehm, v zemi jako Německo vidíte, co bychom tam mohli ještě zlepšit? Pro mě je to takový stav Eh, věci daný, nemám ale vůbec žádný přehled o jiných eh, zákonodárstvích, jiných judikaturách, ale mm, chtěl bych si udělat takový nějaký vlastní názor, na jaké úrovni se nacházíme, jsme na dobré cestě, nebo mm, zaostáváme, nebo měli bychom se intenzivněji eh, zabývat tím, vycházet z toho, co máme. Děkuji za tuto otázku, která byla položena německy, takže ji odpovím německy. Vy mluvíte o tedy ukradených dílech, eh, jak se s tím zachází v Německu. Ehm, Německo již vyvinulo mnoho snah, aby Eh, bylo jaksi co nejpokrokovější a udělalo co možná nejvíce ve smyslu historické odpovědnosti a nápravy, co je možné. A eh, jsou eh, tady četná opatření spolkové vlády, například Centrum pro ztracená umělecká díla v Magdeburgu, to je nadace mm, spolkových zemí, které centrálně řeší všechno tyto otázky, datové banky práce tedy s datovými bankami. Zkušenosti s těmito datovými bankami je ale, jsou ale takové, že eh, sbírání dat o původu, co se stalo s tím dílem tehdy a do posud je velice časově i nákladově náročné a proto eh, teďka nastala doba, kdy mm, ta již získaná data se eh, centralizují z různých muzeí a podobně, kde se to sleduje, alespoň na eh, úrovni Spolkové republiky a dalším krokem, to by bylo u těch doplňkových opatření, eh, v mm, prezentaci se o tom mluvilo, že dalším krokem by bylo ta data, ta data centralizovat na evropské úrovni, aby se zjednodušil zkoumání původu Eh, to se týká samozřejmě obtížných otázek ochrany dat. Ale to by byla ta souvislost mezi tedy eh, snahami v Německu a zlepšeními, které by bylo, kterých by bylo možné dosáhnout na evropské úrovni. Děkuji. Paní Beršeron, prosím. Já si dovolím vystoupit, protože já znám právo francouzské, méně právo evropské. A podle francouzského práva ten, který v dobré víře nabide předmět, vrátí původní cenu držiteli předmětu a nikoli předmět. Koupíte si na veřejné aukci hodiny, zjistíte, že byly odcizené, nevracíte hodiny, ale vracíte tu cenu, kterou jste zaplatili. Pro mě je to velmi šokující. A je pravdou, že před problematika konfiskovaného umění nacisty je věc znepokojivá, ale mě také znepokojuje stále téma počet afrických uměleckých předmětů, které jsou v prodeji na mezinárodním trhu, které nemají nutně vysokou tržní cenu, ale které mají kulturní, kultovní a morální hodnotu, která je vysoká. Osobně jsem e, nabila, získala relikviář e, a vlastně tam jsou uloženy duše celé jedné africké rodiny. A ta hlava, která, jejíž součástí je lekvář, je nesmírně krásná a já jsem se informovala a, a vlastně tento předmět nikdy neopouští chýši majitele a zastupuje všechny předky té rodiny. A nejstarší představitel rodiny spí s tímto předmětem ve své posteli. Jak je možné, že tento předmět se dostal na veřejnou aukci a jak já jsem se mohla stát jeho majitelkou. To je věc, na kterou by západní člověk asi neměl být hrdý, protože jakoby se na afrických trzích prodávaly naše hroby, naše kultovní předměty, protože prostě pro Afričany nebudou mít stejnou morální hodnotu. Jako je to téměř antropologický problém. My vlastně ne, přikládáme tím předmětům stejnou hodnotu jako jiní. A to, co zde připravuje komise, by mělo brát v úvahu také tento rozměr, tedy co my vlastně pleníme u jiných. Američané z Latinské Ameriky k tomu dospěli z předmětu z předkolumbovské Ameriky a tam už nic, není možné je prodávat volně. A měli, měli bychom tuto dimenzi rozšířit také na Afričany. Děkuji vám. Thank you very much for this uh, very important question. Děkuji za tuto velice důležitou otázku, která uh, otevřela celou řadu klíčových bodů. Já chci začít tím prvním, který ještě jednou ukázal, že existují podstatné rozdíly v eh, zákoně o nabití v dobré víře v rámci členských zemí. Eh, neexistuje evropské právo o nabití v dobré papíře, je to přesně ta věc, na které se snažíme pracovat. Jsou tady návrhy, jak sjednotit tuto oblast, eh, jak to harmonizovat, tak aby všechny jurisdikce mm, se shodly. Jedna se odvolává na úmluvu z roku 95, kde se zavádí pravidla, eh, která mm, mají za snahu najít kompromis mezi různými právními tradicemi. Další zdroj eh, eh, jedno, zjednoceného softlo je společný referenční rámec, Eh, zase pravidla, která by byly kompromisem mm, ve v té věčné otázce, jak regulovat eh, nabití v dobré míře ukradeného nebo kořistěného zboží. Toto je klíčová otázka myslím, že by mělo vysokou evropskou přidanou hodnotu, kdyby se nám podařilo dohodnout se na pravidlech pro celý jednotný trh. Druhý bod se týká koloniálního umění, nacisty, eh, ukradeného umění. To samozřejmě má velice důležitou souvislost s naší historickou odpovědností, ale vedle nacisty vloupeného umění je tady koloniální, eh, tedy umění, pokud to mohu tak říci, a umění, které se dostalo ze zdrojových zemí na tržní, do, do zemí trhu, eh, především v rámci Evropské unie. Jsou různé možnosti, jak řešit tyto, tato obtížné, morálně obtížné situace. Jedna z nich je eh, Jedna z nich jsou jaksi právní nároky a druhá věc morální rozhodnutí a doporučení. To O tom jsme mluvili v souvislosti s nacisty ukradeným zbožím a třetí úroveň by byly takové mechanismy jednání, zprostředkování ve vztahu k africkému umění, jak jste uvedl, a k, mm, k dalším kategoriím umění. A musíme mít na paměti všechny tyto e, tři úrovně a pokusit se dosáhnout pokroku ve všech těchto třech oblastech. Děkuji vám. Děkuji. Tak to se zdá být koncem um, otázek našich. Co se týče nacisty uh, uloupeného zboží uh, umění, tak jsme uh, přišli o jednoho uh, řečníka, jednoho partnera, protože um, přestal existovat um, Shoa, eh, památník nebo Ústav pro dědictví Shoa v Praze. Mm, takže máme o jednoho partnera méně. Děkuji vám tedy, že jste mezi nás dnes přišli a tímto tento bod můžeme uzavřít. Děkuji. continue by point number five. Budeme pokračovat bodem číslo 5, výměna názorů o rovnováze život, práce a soukromého života ro, rodiče a pečovatele. Slovo dostane paní Peržeron, která je zpravodajkou. Děkuji, milí kolegové. Děkuji, pane předsedo máme se vyjádřit k návrhu směrnice týkající se rovnováhy profesního rodinného života. Je to vlastně výbor pro zaměstnanost je gestorem a Evropská komise má za to se domnívá, že třeba se šířeji zabývat rovnováhou mezi profesním a rodinným životem s přilédnutím k vývoji společnosti v posledních letech. Zejména se chce vyrovnat s otázkou s takzvanými eh, rekomponovanými rodinami. Jde o modernizaci právního rámce Evropské unie a chceme čelit nedostatečnému zastoupení žen na trhu práce. Jde také o podporu jejich profesní kariéry a vytvoření lepších podmínek pro sladění jejich odpovědnosti v rodině a práce a proto jsou stanovena minimální kritéria, aby byla realizována minimální rovnováha co se týče mož- příležitostí na pracovním trhu a také jednání se ženami na pracovišti, rozpětí v odměňování mezi muži a ženami, pokud je o platy a důchody, je stále velké a je málo ustanovení v unijním právu, aby ženy mohly plnit, aby muži mohli plnit eh, své povinnosti po boku žen já se plně stotožňuji s cílem směrnice. Mimo jiné zjednodušit přístup k takovým modalitám, které umožní sladit profesní život a soukromý život a také, aby muži více využívali rodičovské dovolené. Pokud jde o odměňování za rodičovskou dovolenou, je třeba, aby to odměňování bylo vyvážené. A zdaleka tomu tak není z důvodu směšným, smě, směšným, směšné výše rodičovské dovolené. Jaká je úroveň? Je, v této fázi jednání měli bychom mít na paměti, a to by mělo pro nás být zásadní, prvotní ochrana dětí, vyšší zájem dítěte, které má být eh, opečováváno a vychováváno vyváženě oběma rodiči a myslím, že muži i ženy by měli se rovnoměrně podílet na podpoře rodinného života. Ovšem postavení osamělých rodičů zde vyvstává a v této věci komise řeší tuto otázku dostat, dost, dosti nedostatečně je třeba se vy, tedy v, od, v, je třeba podporovat rovnoměrné rozdělení odpovědnosti a péči o děti. A také pomáhat rodinám, které to potřebují. To se týká také pomocných profesí, tedy osob ve společnosti, která stále častěji stárne, tyto pomáhající osoby mají klíčovou funkci pro seniory, pro osoby s postižením nebo osoby závislé a pomáhají jim při neformální péči, například při plnění eh, úkolů, jako je doprava, stravování a také eh, vlastně za ně dohadují různé schůzky. Je to právní vakuum, pokud jde o ochranu jejich práv. Je třeba nalézt rovnováhu mezi profesním a rodinným životem a je to nezbytností, protože je nenormální, že osoby, které, se, které zvolily pomoc eh, blízké osobě, se ocitnou mimo trh práce. Komise předpokládá minimálně podporovat osoby pomáhající, aby bylo možné sladit eh, rodinný život a profesní život. A měli bychom jít dále, než jsou tyto návrhy. Myslím, že pomáhající osoba, která přestane pracovat, aby pomáhala postiženému dítěti nebo nemocnému dítěti, by měla dostávat nejen plat, protože vlastně šetří peníze státu, ale měla by také mít nárok na důchod. Řada bodů je zmíněna v tomto návrhu směrnice a je tu řada také nových návrhů. Budu vám, milí kolegové, naslouchat, abych eh, byla inspirována vašimi podněty a děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát paní Kaufmann. Děkuji, pane předsedo. Já budu pokračovat v angličtině, protože náš stínový eh, zpravodaj pan Gasparo bohužel neměl čas a požádal mě, abych přečetla jeho stanovisko k tomuto velice důležitému e, návrhu. My jako frakce podporujeme návrh nové směrnice rušící směrnici Rady 2018. Má to být jeden z nejkonkrétnějších legislativních kroků v rámci pilíře sociálních práv a je tomu věnována velká pozornost ze strany naší frakce. Tento návrh má, má potenciál výrazně změnit život mnoha Evropanů a e, řešit nedostatky v oblastech jako Eh, péče, eh, pracovní eh, zaměstnávání, mateřská dovolená a podobně. Nebylo dosaženo dohody po dvou fázích konzultačního procesu, který trval téměř dva roky. My podporujeme požadavky odborů aby na revizi směrnice o rodičovské dovolené a e, prosazovat e, rovnost v odměňování. Prioritou pro SND je širší, ambicioznější přístup pro zajištění rovnosti mezi muži a ženami na e, trhu práce. Celková zaměstnanost žen je o 12 nižší než mužů. Eh, odpovědnost za péči je důvod nečinnosti téměř 20 neaktivních žen. A odhaduje se, že celkové náklady pro eh, ženy eh, je asi 350 miliard v celé EU, což je asi 10 HDP. My chceme i jednotnou legislativu, jeden, jednu právní úpravu pro zlepšení transparentnosti, zjednodušení. Myslíme, že je vhodné mít komplexní evropskou směrnici. Ve stanovisku Jury bude důležité podpořit veškerá úsilí, které povede k efektivní implementaci návrhu, eh, které bude začínat mm, mm, definicí lepší definicí práv. Také je důležité zmínit všechny prvky evropského právního politického rámce souvisejícího se rovnováhou pracovního a soukromého, profesního soukromého života s mm, vysokou právní přesností, jak e, žádá e, Scrutiny Board. Také očekáváme jasnou definici všech právních bodů při implementaci existujícího právního rámce, například v ochraně v těhotenství a diskriminační chování. To je všechno, děkuji. Děkuji, paní Sferagut. Děkuji, pane předsedo. Tato směrnice je součástí balíčku opatření, které mají um, eh, sledovat eh, profesní a pracovní život a nedostatečné zastoupení žen na trhu práce také je, má řešit tzv. genderový gap, 16% rozdíl mezi muži a ženami a také roli mužů, eh, flexibilní zaměstnání, která by jim umožnila trávit čas se svými dětmi. Takže otázka otcovské dovolené, proto se tomu říká tady rodičovská. Eh, tady jde o toto posílit a také Ehm, jde o to řešit problematiku pečujících osob, pečovatelů, to jsou obvykle ženy. Moje eh, frakce podala několik pozměňovacích návrhů, které mají zlepšit ten text. Zmiňujeme umluvu eh, OSN o postižených, to je úmluva, která by měla být mainstreamována do veškeré evropské legislativy a také otázka rodičovské mm, dovolené teď nejsou minimální standardy. Pak je tady otázka sankcí pro ty členské státy, které nezavedou tato ustanovení do své legislativy, tedy zajištění toho, že budou dostatečné tresty, které by um, mm, odrazily, odrazovaly před nerespektováním tohoto. Doufáme, že to zlepšíme díky našich pozměňovacím návrhům. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Nevidím nikoho dalšího, kdo by žádal o slovo. E, pokud tedy se nikdo nehlásí, tak e, se zeptám, zda komise by si přála vzít slovo. Mm, děkuji, pane předsedo. My jsme vzali na vědomí, co bylo řečeno v této fázi. Jenom pro uh, vaši informaci nyní um, probíhá jednání s radou s příslušnou pracovní skupinou, takže nechci zacházet do větších detailů, než um, proběhne diskuse příslušném výboru o eh, návrhu komise. Děkuji vám. Takže tento bod můžeme uzavřít. A budeme pokračovat společně body 6, 7, 8, 9. Bohužel zpravodaj pan Dambasky je stále v letadle, takže tady není. Takže musíme odložit tento bod. A další bod je již in camera, takže mohu vás požádat, eh, kdo tady ne, eh, nemá být na eh, schůzi, přítomen schůzi in camera, tak prosím o